Vážení kolegové, začneme bodem 14. Pilotní projekty v oblasti legální migrace, aktuální stav. Já jsem si zapomněl brýle, což asi bude každému eh, jedno, ale mně to úplně jedno není. Jedná se o Evropský program migrace z roku 2015 a vlastně ta část věnovaná legální migraci eh, se eh, omezovala a mohl bych to dlouze uvádět, ale je tady s námi pan generální ředitel Mišu, eh, respektive paní ředitelka, která se ale zdržela na radě a omlouvá se, takže za sebe tady poslala zástupce, který učení prezentaci jejím jménem. A děkujeme za eh, tento zástup na poslední chvíli. Budete tedy prezentovat eh, stav pilotních projektů v oblasti legální migrace a potom bude možnost diskuse. Takže prosíme máte slovo. Děkuji, vážený pane předsedo, vážení kolegové. Jak dobře víte, komise už nějaký čas tlačí na posílení úlohy legální migrace v celkové zprávě migrace. Naším cílem je nelegální migraci nahradit legálními cestami. A chtěl bych tomu zmínit politický dokument. Jednak je to sdělení o legální migraci ze září loňského roku a dále poslední zpráva o pokroku v oblasti migrace z 9. prosince. To jsou takové politické dokumenty, z nichž můžeme vycházet. Tu myšlenku pilotních projektů v oblasti legální migrace jsme zahájili v září 2017 a spolu s eh, dotčenými členskými státy, celkem jich bylo 14, jsme vytvořili společný koncept obsahu eh, pilotního projektu. Eh, shodli jsme se na tom loni a v březnu 2018 jsme to představili na výboru Libe. Také chci zdůraznit, že od samého počátku jsme velice intenzivně diskutovali s mezinárodními organizacemi a finančními institucemi jako MOP, IOM, Světová banka, EBRD a Evropská investiční banka. Cílem těchto smluv je zajistit, že pilotní projekty nebudou se překrývat s současnou prací nebo ji nebudou nahrazovat, ale bude, že bude skutečně vznikat synergie a přidaná hodnota. Je třeba říci, že všichni mezinárodní partneři jsou připraveni podpořit provádění projektů, to znamená, je tady široce sdílený zájem na podpoře těchto projektů. Také chci zdůraznit, že u těch pilotních projektů komise předložila konkrétní iniciativy na podporu legálních cest a také e, financuje podporu pro členské státy, které sami chtějí podnikat projekty. Nyní stručně vysvětlím samotný koncept pilotních projektů. Je to taková strategie, která má nakonec být ku prospěchu všem. Zaprvé jsme chtěli eh, vytvořit prospěšnou situaci pro členské státy. Víme, že některé členské státy mají demografické problémy, potřebují integrovat migranty na trh práce a možnost najímat třeba i dočasně migranty Eh, z afrických zemí, to by pro ně bylo užitečné. A v tomto kontextu chci zdůraznit, že chceme zajistit maximální flexibilitu pro členské státy, aby si mohli sami vytyčit milníky těchto projektů a kritéria. Také chceme vytvořit prospěšnou situaci pro migranty, protože oni pak budou mít příležitost dostat se do EU legálně, eh, mít, projít nějakým eh, školením, Eh, budou tady moci pracovat nebo podnikat a dostanou i pobídky, že když se vrátí do země původu, tak pak mohou dostat podporu z evropských fondů, zvláště pokud chtějí založit ve své domovské zemi podnik. A v neposlední řadě by to měla být prospěšná situace i pro země původu, dočasnou migrací bychom zabránili odlivu mozku, což je důležitá věc. Eh, potom vracející se migranti by vytvářeli pracovní místa a infrastrukturu pro rozvoj podnikání a země původu by také eh, mohli těžit z nově nabitých znalostí eh, těchto migrantů. Takový je tedy koncept. Na konci loňského roku Eh, jsme dostali první návrhy projektů z členských států, další projekty se připravovaly a myslím, že je fér říci, že pilotní projekty eh, se vyvíjejí správným směrem. Konkrétně Belgie a Litva jako první předložili návrhy na financování eh, nástroje v partnerství s Marokem a respektive s Nigerií. Tyto dva projekty Belgie a Litvy jsou z počítačového odvětví, eh, podporují legální migraci jak dlouhodobou, tak dočasnou. Eh, je tady snaha zaměřit se i na počítačové experty, kteří neopouštějí zemi původu a je tu podpora migrantům, kteří se vracejí zpět do své země, aby mohli si tam založit vlastní podnik. Další projekty jsou připravovány v dalších členských státech, zaměřují se na země ze severní Afriky ale podporujeme také eh, země ze subsaharské Afriky a jejich zapojení do projektu. To je třeba zeměpisné zaměření projektu Německa, do něj se chce zapojit i Belgie. Je tedy tady celá řada iniciativ a stále eh, více se soustředíme i na synergické efekty. Když členské státy působí ve stejné třetí zemi, tak je třeba těžit ze synergie a zajistit, eh, aby se ty činnosti vzájemně doplňovaly. To je důvod, proč komise v prvním čtvrtletí 2019 uspořádá workshop o pilotních projektech a synergických efektech v severoafrických zemích. Myslím si, že toto by měl být takový uh, zastřešující cíl pilotních projektů v oblasti rozvojové politiky. Takže, pane předsedo, tady zatím skončím. A pokud máte nějaké dotazy, tak prosím. Děkuji. A Judith z Argentiny má slovo. To bylo docela krátké. A když vás tak poslouchám, eh, přemýšlím, zda se jedná pouze o pracovní migraci, anebo zda se můžete zmínit eh, i o výzkum, který eh, zahájila komise. Jsou to projekty takových soukromých sponzorů. Pokud vím, tak tam také měly být pilotní projekty. Pokud jde o ty migrační projekty, které jste nastínil, tady se hodně mluvilo o návratech. Pokud to má být tedy pracovní migrace do EU, tak musíme si uvědomit, že my potřebujeme pracovníky a zaměstnavatele jsou rádi, když mají zaměstnance, které mohou vyškolit, ale obvykle se jim tak už nelíbí, když takto vyškolený zaměstnanec pak v zápětí odejde. Pokud eh, máme zájem na Eh, legální migraci, tak si myslím, že není zdravé to k tomu přistupovat tak, že se v Evropě něco naučí a pak se vrátí zpět domů. Můžete možná toto trochu rozpracovat a z podívat se i na jiné typy projektů, aby to nebyl, a toto ani není cirkulární migrace, protože ty lidi už by se pak nevrátili zpátky, takže bychom rádi si vyslechli další informace a můžete nám také vysvětlit u těchto pilotních projektů, jakou, eh, jaký stupeň vzdělání požadujete, o jaká pracovní místa se jedná, zda se to týká i pracovních míst s nízkou kvalifikací a s nízkou mzdou protože se snažíme překonat nezákonnou migraci a mnoho těchto ilegálních migrantů končí právě v pracovních místech eh, s nízkou přidanou hodnotou. Děkuji. Judy, pan eh, Jurek, prosím. Já mám dvě otázky. Za prvé se chci zeptat, jaký je počet příchozích, eh, který ve vašem programu očekáváte. A druhá otázka, ten projekt, o kterém hovoříte, je zajímavý kdy říkáte, že někteří by se vrátili e, do svých zemí, aby investovali tam peníze, které vydělají v Evropě a tím vytvářeli pracovní příležitosti a posilovali ekonomiku e, zemí původu. Jaký počítáte, že by bylo procento, jaké by bylo procento těch, kteří by se vrátili a kolik těch, kteří by zde zůstali? Nevím, jestli už komise dělala takové odhady. Někdo další? Já poprosím paní z Argentiny, jestli by mohla říci, jaký je rozsah toho projektu, jaké ambice má. V tuto chvíli se jedná o dva projekty. a chci se zeptat na politiku projektů. Z legislativního pohledu nebo z pohledu legislativních návrhů komise, Eh, jedna, eh, je zablokovaná eh, otázka modrých karet, co není chyba komise. A chci položit takovou širší otázku ohledně těchto projektů. Když budeme upřímní a poctiví a řekneme si, že v tuto chvíli um, ne, ne, nevěříme, že eh, třeba eh, by byla možná cesta eh, pro legální migraci na úrovni EU. Tak jak by se k tomu stavěla komise? Budete se přece jenom snažit takové projekty prosadit, protože víte, jaké, jak, jaké jsou demografické trendy do budoucna a nebo jestli podle toho upravíte kvalitu nebo eh, velikost projektu, nebo hm, jaká je tedy politika hm, na vaší straně, protože ta logika je taková, že teď je špatná doba pro eh, legální eh, migraci na straně EU. Hovořím jako zpravodaj pro modrou kartu, protože já bych rád, eh, jak si, eh, aby to bylo propracovanější, ale jedná se pouze o přeskum. A takže chci se zeptat, jestli mm, budete povzbuzovat členské státy, aby něco udělali v oblasti legálních cest, migrace třeba tam, kde jsou potřeba. Takže na to se ptám. Okay, thank you very much. Maybe... Děkuji. Začnu asi vaší otázkou vzhledem k tomu širšímu politickému kontextu. Jistě si umíte představit, že mm, komise si vidí, že v tomto legislativním období nebude možné se dohodnout na otázce modré karty a ačkoliv se maximálně snažíme, aby to možné bylo. Řekl bych, že vzhledem k tomu, že členské státy řídí eh, pracovní trh a sociální systémy, tak eh, váhají eh, v oblasti legální migrace více než v jiných, a takže v radě je to obtížné. A v posledních dvou, třech letech po roce 2015 musíme postivě říci, že jiná témata v souvislosti s migrací, migrační krize a podobně se dostaly do popředí a mm, proto toto není prioritní, ale Zmínil bych sdělení ze září, eh, sdělení Evropské komise o migraci a myslím si, že existuje obecná dohoda napříč institucemi, napříč všemi stranami, že chceme a potřebujeme omezit ilegální migraci do Evropské unie co možná nejvíce. Není pochyb o tom, že to je politický záměr všech. Ale to nemůže znamenat, že tím to končí. Pokud zamezíme ilegální migraci, musíme ji nahradit spořádanou legální migrací. K tomu patří modrá karta, existují i jiné eh, legislativní akty, které k tomu patří komise eh, provedla kontrolu eh, nebo odolnost, kontrolu odolnosti eh, plánů na mm, legální migraci, což výsledky bychom měli mít v krátké době, proto abychom mohli zahájit veřejné konzultace a veřejnou diskuzi o legální migraci a využít příští legislativní období a novou komisi pro další rozvíjení eh, nějakého konceptu na toto téma eh, legální migrace. Především proto, že nestačí jenom říci, že chceme zamezit ilegální migraci, potřebujeme i mm, legální migraci, je, eh, je, je, týká se to pracovního trhu a, a podobně, takže tam toho se týkají ty naše poletní projekty. Co se týče otázky paní z Argentíny, obecně bych na úvod řekl, že vzhledem k citlivosti tématu legální migrace v Radě považujeme tyto pilotní projekty za takové zkušební balonky, abychom zjistili, jestli to vůbec je možné. A proto zajišťujeme maximální flexibilitu členským státům, aby si to koncipovali, aby si sami rozhodli o potřebách a netlačíme na čísla nebo cokoliv. My eh, chceme, aby se toto rozběhlo a pokud eh, to bude dvoumístné číslo, nebo v tuto chvíli 12 členských států projevilo zájem se politního projektu zúčastnit. Také to je důvod, proč se to nejenom omezuje na migraci pracovních sil, ale akceptujeme, že může tento pilotní projekt pokrývat i studenty, kteří to se týká španělského pilotního projektu, který je v běhu a taky bych řekl, že e, to soukromí, soukr, sou, soukromé sponzorství to je nezávislé na e, e, pilotním projektu, protože to soukromé mm, sponzorství nebo to ručitelství, to je součást Ehm, to, to zkoumáme a to eh, je něco zcela odlišného zatím, nebo odlišně vnímáno od té legální migrace. Co, vzhledem k flexibilitě chceme eh, kterou chceme členským státům eh, poskytnout, tak ani nepředepisujeme, jak jaká, jaká má být úroveň vzdělání eh, těch osob, kterých by se eh, to týkalo. V první fázi byl zájem hlavně o vysoce kvalifikované pracovníky, ale víme, že je potřeba zdravotních sester a dalších pracovníků, takže to o tom si členské státy rozhodují sami. Další otázka k číslům opět. V tuto chvíli ta čísla nejsou tak zásadní jako to, že první pilotní projekty už běží a jsou generovány, takže například v případě Litvy eh, se, je ten projekt naplánovaný na 50 Nigerijců, v Belgii 60 Maročanů, kteří by se toho měli účastnit a u ostatních pilotních projektů zatím ještě přesně nevíme, kolika lidí by se to týkalo. Ale zase z pohledu komise nejde o počty účastníků, ale o to, že se e, snažíme zjistit, jestli tento nový koncept bude fungovat a a přejeme si, aby co nejvíce členských zemí se zapojilo. proto taky jsme nepočítali žádné výhledy, kolik těchto legálních migrantů by se vracelo do země původu. Existují pilotní projekty a souhlasím s paní Argentíny, že eh, samozřejmě zaměstnavatelé mají chuť nebo chtějí si ponechat ty kvalitní pracovníky, ale eh, jde o to, jestli třeba financování startupů bude motivovat tyto osoby vracet se do vlasti a eh, pochopitelně pokud zaměstnavatelé budou je najímat na dočasné bázi, tak pochopitelně to pak taky bude mít vliv na hm, tento hm, pohyb. Děkuji vám. Další krok bude přehled um, um, uveřejnění uh, výsledků studie hodnocení uh, projektu uh, legální migrace takže nás budete informovat. Děkuji kolegům, kteří kladli otázky. Tím myslím, že můžeme přistoupit rovnou k dalšímu bodu na programu, pokud jsou všichni připraveni. Eh, eh, je to eh, otázka Evropského účetního dvora. because she was supposed to leave at 17.10.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 I'm also asking Mr. Nudge to come early for the last item, so then we can... Um, poprosím pana Nudge, jestli by mohl přijít na poslední bod brzy, tak abychom všichni mohli dříve skončit, jestli vám to vyhovuje. Takže vidím, že nikdo nereaguje na moji snahu tuto schůzi zkrátit, ale to nevadí. Okay. Hello. Nice to meet you. So, colleagues, um, so closely linked to the, to the... Takže otázka legální emigrace úzce souvisí s integrací. A proto jsme to chtěli mít na programu e, z pohledu EU a taky máme dobrou zkušenost se zprávami Evropského účetního dvora, který v nedávné době na konferenci eh, předsedů výborů eh, jsme studovali zprávu účetního dvora a náš výbor i další výbory velice oceňujeme mm, vliv, eh, význam těchto zpráv. Takže nyní se budeme věnovat otázce integrace migrantů Eh, a informace tedy z toho dokumentu eh, z eh, účetního dvora v souvislosti s financováním z EU a je to mm, společná publikace OECD a Evropské komise, týká se to všech zemí OECD a týká se tedy migrantů a jejich dětí, 74 ukazatelů Eh, na základě trhu práce, eh, vzdělání, sociální integrace a tak dále. A integrace migrantů je na odpovědnosti členských států EU eh, pouze může motivovat k tomu. Mm, jedná se o výměnu osvědčené praxe a a e, politiky proti diskriminaci. To je takové shodnutí a my nyní vyslechneme paní Ivanovou, e, která nás e, bude informovat o té zprávě Učitního dvora. Dostane 10 minut a poté zodpoví otázky, nebo všichni budou hovořit společně. Někdo bude muset odejít dřív, já ne, takže jsem z toho takový popletený. Eh, no, pardon, takže všichni zůstávají, nikdo neodchází. Tak a poté vystoupí pan Stefano Scarpeta z OECD. Já vás jenom uvádím na potom. A potom Matejas za DG Home eh, na 10 minut. Takže první paní Ivanová nás eh, seznámí se zprávou Evropského účetního dvora. Děkuji vám, pane předsedo. Je vždy pro mě radostí navštívit Evropský parlament, i když v tomto výboru eh, vystupuji poprvé. Já jsem členkou komory dvě a často diskutuji o otázkách soudržnosti. A dnes máme na programu integranci migrantů, což je jiné téma a já jsem ráda, že mohu o tomto tématu zde hovořit. Také vítám eh, kolegy kolegy z OECD a z komise a jsem ráda, že společně můžeme předložit tyto studie. My také eh, sledujeme otázku efektivního monitoringu eh, situace migrantů, tak abychom mohli adaptovat tuto politiku, pokud je to nutné. Náš dokument byl zveřejněn v květnu minulého roku, takže naše analýza je kapku starší, i když eh, data se příliš nezměnila. Já bych bych vás chtěla s tímto dokumentem seznámit. Velký počet lidí, kteří vyhledávali ochranu eh, v Evropě, vedlo k tomu, že to bylo celkem 3,7 milionů lidí, kteří žádali o azyl, což je daleko vyšší číslo, než v minulosti. Vy na této folii vidíte typy lidí, na které se náš dokument zaměřuje. My tady nehovořuje, nehovoříme o ilegálních migrantech, o, o těch zpracováváme nové zprávy. Na dalším slajdu vidíme, kde Integrace je pouze jedním z kroků. Migrace začíná s tím, že lidé přicházejí přes evropské hranice, potom eh, hraniční kontroly a integrace a to může přinášet celou řadu výhod a také prospěchu ekonomického a také sociálního pro zemi, kde se migranti usadí. A potom integrace migrantů e, leží na jednotlivých členských státech. Evropská unie v této oblasti členské státy podporuje. A pokud se týče financování, pak tady existují různé finanční kanály, které poskytují podporu, i když nemůžeme izolovat jednotlivé finanční zdroje a přesně je rozdělit a rozlišit. Co je integrace, to vám vysvětlovat nemusím. Tady vás seznámím se základními principy pro integraci migrantů. Integrace vyžaduje akce v různých oblastech, jako to je bydlení, vzdělávání a tak dále. Takže toto je velká výzva pro jednotlivé členské státy. I když nemáme obecnou definici integrace, tak v roce 2017 jsme rozpracovali těchto 11 základních principů, které vidíte na obrazovce. tento dokument není auditní, auditorní, auditorskou zprávou a proto v důsledku neobsahuje závěry a doporučení. Naším cílem je stimulovat politickou debatu o tomto důležitém tématu a právě proto se tady rekapitulují akce, které provedla EU v oblasti integrace a zaměřuje se tento dokument především na to, jak jsme v eh, oblasti migrance reagovali. A byly také identifikovány výzvy či problémy, eh, se kterými se integrace migrantů potýká. Je důležité zdůraznit, že komise zde sehrává pouze poradní roli, nemáme žádný pevný právní základ, který eh, se musí členské státy řídit. První problém eh, spočívá v tom, že je třeba snížit prodlení na začátku integrace. A tyto otázky Eh, jsou, musí být řešeny na, eh, ze strany členského státu. A členské státy proto mají svoje postupy, jejich postupy nejsou vždy identické. A tyto rozdíly v národních eh, pravidlech také mohou motivovat migranty k tomu, aby se stěhovali do jiných zemí. 30 eh, žadatelů o azyl původně eh, zažádalo o azyl o jiné, v jiné zemi a posléze se přesunuli do další země. A potom také otázka čekání na zpracování žádostí. My víme, že postup jsou pomalé. To je tedy výzva číslo jedna. Výzva číslo dvě to je nediskriminace a zaručení eh, rovných práv. To je také důležitý faktor pro integraci migrantů. V přehledu jsme eh, konstatovali, že také postoj eh, obyvatelstva ve čtyřech členských eh, státech vede eh, také k tomu, že se migranti hůře integrují. A také jsme získali data, že více než polovina Evropadu se negativně dívá na migranty přicházející mimo rámec EU a eh, my musíme jim zajistit, migrantům zajistit ochranu a také Evropský parlament zdůrazňuje důležitost médií při utváření veřejného mínění o migrantech. Třetí výzva se je ve vztahu k financování a k také k odhadování potřeb. Eh, financování je vždy důležité a v souvislosti s vyrůstající migrací získala EU dalších 5 miliard euro a část těchto financí také byla věnována na integraci v rámci takzvaného programu AMIF eh, původní číslo, eh, objem financí je relativně vysoký, ale eh, my jsme měli potíže zjistit, jak velké částky vydaly členské státy na migraci a na přijetí migrantů a to je také důvod, eh, proč jsme neprovedli celkový audit. Pouze jsme zpracovali tento dokument, protože jsme dospěli k tomu, že nejsou žádné doklady o tom, kolik peněz bylo vynaloženo a jak bylo vyloženo. Ale když jsme prováděli přeskum AMIFu, tak jsme zjistili, že potřebujeme pro integraci migrantů ještě další zdroje. Potřebujeme také komplexní posouzení potřeb. Bez eh, toho, že budeme mít odhad finančních zdrojů, pak eh, toto může vést k riziku, že tyto politiky nebudou fungovat efektivně. A čtvrtá výzva vychází z akčního plánu komise, který byl schválen v roce 2016 a jeho cílem bylo posílit koordinační roli komise v oblasti integrace. Také to zahrnuje akce v oblasti vzdělávání, v oblasti profesionálního vzdělávání, poskytování služeb a tak dále. A tento akční plán pobízí členské státy, aby se nejdříve zaměřili na doplňkové služby, které mohou eh, eh, nastartovat na národní úrovni. Tyto, eh, tato opatření ovšem ne, komise nemonitoruje. Pátá výzva to je podpora podpora migrantů ve všech relevantních politických oblastech. To znamená, že některé členské státy mají národní migrační politiku, některé mají regionální politiku, jiné členské státy zapracovávají tuto politiku do jiných strategií, ale my jsme také zjistili, že některé členské státy nemají strategie a politiky například pro mladé lidi a nebo pro určité oblasti integrace, což je bydlení a e, zaměstnání. Zde jsme zjistili různé nedostatky v politice integrace členských států. Některé tyto politiky nejsou zaměřeny na zájmy migrantů a například jsme také zjistili, že ochrana se vztahovala pouze na hlavní e, města a něk také jsme zjistili, že integrace se netýkala určitých skupin, na které by bylo třeba se zaměřit. Šestá výzva se týká efektivního monitoringu eh, výsledků integrace na to, abychom dokázali měřit pokre, pokrok a také, abychom dokázali přizpůsobit politiku, jestliže to bude zapotřebí finanční financování nevyžaduje od členských států, aby monitorovali výsledky integrace migrantů. Jestli my jsme dostali eh, také takové zprávy, že členské státy nepoužívají žádné ukazatele pro monitoring. To eh, vede posléze, že nemáme dostatečné informace o integrační politice. A v závorce bych chtěla říci, že nedostatek monitoringu to je obecný problém při provádění politik. Poslední výzva se týká komplexního financ, finančního rámce, protože e, e, se vyžaduje po členských státech, aby využívali synergie synergických efektů, ale ne všechny členské státy mají takovéto mechanismy, ani pouze tři členské státy mají pokyny pro koordinaci. A zde musíme zdůraznit především to, že určité politiky musí být vedoucí. My eh, odhadujeme, že je asi 400 různých organizací, které jsou financovány z EU a provádějí integraci migrantů. A je existuje ještě dalších 500 dalších orgánů, které se to financováním zabývají. Takže bez efektivní koordinace na evropské a na národní úrovni pak to eh, se vystavuje riziku, že může dojít k neefektivnímu provádění politiky nevydali jsme žádné závěry či doporučení. Toto, jsou, toto je takové včasné varování. A jak již jsem řekla, tak tento dokument je rok starý, ale my se domníváme, že je důležité upozornit na tyto problémy. Uh, Děkuji. Eh, takže ještě pan Úl, protože máte společnou prezentaci. Děkuji, pane předsedo. No. When do you have to leave? In about 10, 15 minutes. So okay. If there are questions. This is a bit embarrassing if there aren't any. Máte nějaké dotazy? na paní Ivanovu. Možná bych ještě zmínila, na to jsem zapomněla v prezentaci, že návaznost, nebo to, co navazovalo na náš dokument, bylo také zveřejněno, protože se odehrálo mnoho věcí, byl zakon, dokončen akční plán komise, nebo je téměř hotový. Tehdy ještě chybělo 23 akcí, ale teď už je to skoro celé hotové. A ještě k financování. Já jsem říkala, že zodpovídám především za soudržnost. Některá nová, nové návrhy pro společné ustanovení se budou dotýkat i integrace. Azylový a integrační fond bude propojen se soudržností, takže by mělo být k dispozici více peněz. Tak zdá se, že na vás přímo nejsou žádné dotazy, pokud byste tady ještě byla, až kolegové skončí, tak prosím, můžete se ještě ptát. Takže pan Ol, děkuji. Já bych chtěl poděkovat účetnímu dvoru a paní Ivanové za velice dobrou práci na tomto dokumentu. Myslím si, že tato práce je opravdu dobře načasovaná. My teď zvažujeme návrhy víceletého finančního rámce v oblasti integrace, takže nám to určitě hodně pomohlo. Také eh, souhlasíme s názorem dvora eh, v mnoha otázkách. Dovolte, abych některé zmínil. souhlasíme, že integrační proces by měl začít co možná nejdříve. To je velice důležité, protože integrace je tím hlavním faktorem sociální soudržnosti naší společnosti. A proto by měla začít co nejdříve. Paní Ivanova říkala, že za to zodpovídají individuální členské státy, nicméně komise navrhla určitá zlepšení ve svých právních nástrojích s cílem, aby členské státy zahajovaly integrační opatření již dříve. Mohu uvést příklad. Eh, u uchazečů o azyl eh, na trhu práce máme 6 měsíců maximálně po podání žádosti místo stávajících 9 měsíců a to by mělo urychlit integraci migrantů. Dále, Souhlasíme s účetním dvorem, že financování je klíčové pro eh, efektivní integrační opatření. V příštím víceletém finančním rámci, kromě azylového a migračního fondu, komise ještě navrhovala využít eh, strukturální fondy ESF Plus a Evropský fond regionálního rozvoje se speciálními eh, opatřeními dle těchto programů. Strukturální fondy jsou zpravovány decentralizovaně, takže bude důležité, aby všechny fondy byly součástí principu partnerství. Už v současnosti chceme, aby regionální a místní úroveň byla eh, skutečně v centru i jako řídící orgán, aby se vyčlenily příslušné finance. Lepší koordinace mezi jednotlivými evropskými fondy také podporuje integraci. Komise pro 2021 navrhla používat strukturální fondy za tímto účelem. Budeme mít společné jednání s jednotlivými řídícími orgány v červnu 2019 a během červnové konference chceme diskutovat s řídícími orgány, jak nejlépe koordinovat financování a jak zajistit přidanou hodnotu financování. Také v rámci komise máme integrovaný přístup, kdy se všechny útvary pravidelně scházejí a diskutujeme o tom, jak nejlépe využít financování. Včera jsme měli právě takovéto setkání o integraci. A také chceme uspořádat konferenci ke konci roku, kam pozveme všechny zúčastněné strany z místní i regionální úrovně abychom informovali ty, kteří peníze, respektive fondy provádějí, aby se dozvěděli, jak je na co nejlépe využít. Také souhlasíme s tím, že integrační politika by se měla zaměřit na všechny kategorie migrantů, nikoliv jen na uprchlíky, ale může se to týkat i rodinných příslušníků, kteří mohou mít stejné potřeby jako uprchlíci. Souhlasíme, že monitorování výsledku integrace je zásadní pro zavedení efektivní integrační politiky. Neřeknu k tomu více, protože to je další bod na programu. Nicméně nesouhlasíme se s um, prohlášením účetního dvora, že ta implementace závisí především na angažovanosti členských států. Je to faktická záležitost, ten akční plán se skládá z opatření, která mají realizovat útvary komise, nikoli členské státy. V tomto kontextu je pravda, že kromě 50 konkrétních opatření v akčním plánu komise také povzbuzuje členské státy, aby se zaměřily na určité oblasti na národní úrovni, Nicméně jsou tady i další důležitá opatření v akčním plánu. Na závěr chci říct, že ta zpráva byla velice užitečná. Byl to dobrý příspěvek pro naše úvahy o dalším financování integrace. Doufám, že jsem ukázal, že tady panuje schoda na těch doporučeních účetního dvora. A já tedy děkuji účetnímu dvoru za tuto práci. Děkuji, pan Skarpetra. Děkuji, pane předsedo. Dobré odpoledne, dámy a pánové. Jmenuji se Stefano Scarpetta. jsem ředitel pro zaměstnanost práce a sociální otázky. Jsem rád, že tady mohu ve výboru Libe eh, prezentovat naší poslední publikaci o integraci migrantů, vydanou spolu s OECD. Několik výtisků je u vchodu a tam jsou také hlavní statistiky. K tomu, co říkala paní Ivanová ohledně potřeb modelu faktické integrace, tak to je právě jádrem této zprávy. Je to společné, společná práce OECD a Evropské komise na základě dlouhodobé spolupráce při, sledování migračních toků. Hlavní údaje se týkají komplexního, komplexní analýzy eh, integrace. Máme 74 ukazatelů integrace, máme několik charakteristik migrantů a, když, a takže na e, integraci se díváme z několika pohledů, nejenom z pohledu trhu práce, ale také integrace první a druhé generace, integrace dovedností a samozřejmě sociální integrace v roce 2018 navíc eh, jsou tady tři ehm, eh, odstavce o eh, genderové problematice, jak si stojí ženy v porovnání s muži, se zvláštním zaměřením na mládež Eh, a ta mm, migranty druhé generace a jedna kapitola, která eh, hovoří o občanech třetí zemí eh, v EU, takzvané ukazatele ze Sarakozy. Takže tady vidíme několik klíčových údajů, které ze zprávy vyplývají. Tady vidíte, že v EU jako celku prakticky každý pátý člověk je buď narozený v zahraničí, nebo je dítětem e, rodičů narozených v zahraničí. Existují rozdíly mezi zeměmi OECD i mezi zeměmi EU. 60 imigrantů se narodilo mimo EU ale v některých zemích jako eh, v Lucembursku nebo Slovenské eh, republice je to méně než 10% a jinde zase je to značný eh, podíl. Záleží samozřejmě na celkovém objemu zahraničních obyvatel a, a jejich podílu. Takže co se týče osob narozených v zahraničí, tak tady vidíme eh, eh, dvě extrémní polohy. Na jedné straně je spíše eh, málo kvalifikované obyvatelstvo v porovnání s občany dané země a e, takže v některých zemích je ten podíl e, nekvalifikovaných cizinců daleko vyšší než u místních občanů. Na druhé straně zase jsou země jako Polsko, Irsko, Lucembursko, kde je veliký podíl vysoce kvalifikovaných e, osob narozených v zahraničí oproti národnímu průměru. Eh, došlo ke značnému nárůstu příchodu legálních migrantů s vysokou kvalifikací. Takže složení eh, kvalifikace eh, tedy osob narozených v zahraničí se mění, ale zase vidíme, že se to liší podle typu země, kde pracují. Tady vidíme rozdíly v Eh, podílu nezaměstnaných osob v, v produktivním věku v porovnání s místními obyvateli. Eh, modře jsou eh, uvedeni nízk nízké, osoby s nízkými kvalifikacemi a třeba na pravé straně jsou lidé, kde je více nezakla- ne- nezaměstnaných, málo kvalifikovaných eh, cizinců. Na druhé straně eh, je nízké procento eh, málo kvalifikovaných nezaměstnaných cizinců. Záleží na ehm, vlastnostech jednotlivých migrantů, také na ehm, procentu zahraničních osob žijících v té které zemi Eh, kteří přicházejí do dané země za eh, prací. Když se podíváme na osoby narozené mimo EU v Evropě, eh, míra jejich nezaměstnanosti je nižší v, v porovnání než u, u občanů dané země. A globálně se dá říci, že Eh, dovednosti nebo kvalifikace migrantů jsou nedostatečně eh, uznávané. Mnoho z nich je překvalifikovaných na to, jakou práci dělají v porovnání s ostatním obyvatelstvem. Další je problematika genderová. Tady vidíme rozdíl v zaměstnanosti mužů a žen, vidíme velké rozdíly mezi některými zeměmi. Světla, eh, světle je rozdíl u místních obyvatel, tmavě jsou eh, osoby narozené v zahraničí. To je problematické, protože víme, že do, eh, narůstá počet žen migrujících do Evropské unie a když hovoříme o integraci, schopnost matek zapojit se na trh práce, je další faktor, který může pomoci eh, osobám eh, z druhé generace lépe se integrovat na pra- eh, ve, ve školství a v práci. Genderový rozdíl je daleko větší u migrantů narozených mimo EU v rámci OECD tady je stále eh, patrný rozdíl v případě osob druhé generace, narozených tedy v dané zemi, ale eh, rodičům narozeným v zahraničí. A tady vidíme rozdíly v míře zaměstnanosti a ta je negativní ve všech zemích a je to u eh, málo kvalifikovaných daleko silnější než u vysoce kvalifikovaných. Eh, vzdělávací systémy eh, v našich evropských zemích odvádějí dobrou práci, ale jakmile mladí lidé se dostanou na trh práce, tak pokud jste narozeny v dané zemi eh, místním rodičům nebo zahraničním rodičům, tak to má veliký vliv na vaše šance na trhu práce. A tady eh, to je poslední slide, který vám chci ukázat, který je tedy podstatný a to je vnímání ze strany osob narozených v zahraničí a osob narozených eh, v, v dané zemi, jak se cítí integrováni. Takže vidíme, že tady ty rozdíly um, nejsou velké, co znamená, že osoby narozené v zahraničí se do značné míry eh, se eh, cítí eh, integrováni dobře, čili pocit, že jsou že součástí té země, tak tam to se překonává a potom u občanů třetích zemí Tady vidíme soubor ukazatelů, které jsou sledovány u jednotlivých zemích a jedná se o zaměstnanost v práci, ve školství, sociální integrace a tak dále. Takže to jsou čtyři kapitoly v té publikaci, eh, které eh, sledují výkony eh, těchto osob při integraci v členských zemích a tady vidíme rozdílnými barvami vyjádřeny různé tedy ty parametry a děkuji za pozornost. Děkuji vám. Má někdo nějaké připomínky nebo otázky? Marie-Christine Ver- Marie-Christine Vergia. Děkuji, pane předsedo. A děkuji také našim hostům a přednášejícím. Je to zajímavé, práce na problematice migrace, ať už je země původu jakákoliv. Jak paní Ivanová říkala, dochází k diskriminaci, tak se chci zeptat, jestli jste více eh, upřesňovali tu vaší práci podle zemí původu, podle kontinentů původu, protože se nám zdá, že může být rozdíl v přístupu, protože pokud mám správné informace, tak hlavní země původu kde eh, je taky největší nárůst je Čína a Indie, což samozřejmě celkem vypadá logicky, protože jsou to nejlidnatější státy ve světě. Ale chci se zeptat, jestli vy jste více rozpracovali tento aspekt původu eh, migrujících obyvatel nebo Děkuji. Pan Becker. Prosím. Není nával. Děkuji vám. Budu hovořit německy. Já bych rád se vyjádřil filozoficky, neboť dnes eh, prezentovali takovouto filozofii v Rakousku. Ze 30 tisící eh, eh, lidí legálně žádajících o azyl bylo dnes 1800 pozváno na burzu, kde bylo asi 100 podniků, 1100 z těch 1800 přišlo. To znamená, že to je vezice pozitivní odezva. Já to zmiňuji v souvislosti s filozofií, že já se domnívám, že tento koncept eh, udělat z příjemců dávky, pláce dávky, bychom měli podporovat. To jsou my jsme eh, se zaměřili na lidi, kteří u nás žijí, které chceme integrovat, kteří neodejdou, tak my se je snažíme integrovat takovými to modely, které jsem zmínil. A my prostě eh, jsem nechtěl eh, položit žádnou otázku, chtěl jsem pouze vám sdělit informaci o, o události, která se dnes odehrála. Thank you very much. Um... Děkuji. Můžu taky položit otázku? Pane Skarpety, děkuji vám samozřejmě všem, že jste přišli. Měli jsme velmi intenzivní schůzi dopoledne a všichni jsou zcela vyčerpáni. Měli jsme takový typický den Libe, byl tady úvod rumunského předsednictví a ehm, ale to samozřejmě nic neodebírá, neubírá na kvalitě. A to jsou skutečně zásadní otázky a postupně se e, k tomu dobírá i náš výbor, protože to se týká nejenom zahraničních výborů, ale mm, i dalších výborů. Já mám otázku na OECD ohledně té studie a integrace. Pokud se shodneme na tom, že integrace je zásadní otázka, a nějaká forma migrace bude pokračovat, a tak je to velice politická otázka. A je to otázka méně na účetní dvůr, spíš na OECD. Známá, respektovaná, dlouholetá instituce, která sídlí v Paříži a tak dále, všichni vás respektují. A chci se zeptat, že jestli, když studujete eh, tedy otázku integrace, já to ne, neberte to špatně, ale eh, jestli jste informováni o aktuální realitě integrace. Třeba máte tam kapitolu úplně na konci o vnímané diskriminace. To je jako kdybyste chtěli být slušní a nechtěli říct diskriminace, tak jako že hodně bílých lidí nemá rádo černé lidi a to se jmenuje rasismus a rasová nenávist a podobně. A, e, takže jeden z určujících Eh, spektru konfliktů, takže EU v současné době nereviduje směrnici o eh, modré kartě a to jako není jaderná fyzika. Eh, otázka migrace je problém, mm, který nemá složité příčiny. A takže taková sofistikovaná organizace jako OECD je si vědoma toho, o čem mluvíte. Mluvíte o lidech, kteří žijí jinak, E, jsou jiné rasy, jiného druhu. To není jenom ekonomická otázka. Integrace e, tam jsou ukazatele jako nezaměstnanost, e, problémy s bydlením. A na jedné straně populace chápe, že o to jde, ty, tyto populace to chápou, ale mnoho lidí třeba není tím nějak postiženo, ale o to jde. A také je nebezpečí, populisti a, a tak dále. Kam, kde stojí OECD, v, jako já nechci být alarmista, ale um, taková etablovaná věrohodná organizace, která studuje různé demografické a jiné aspekty, musí taky porozumět těm jaksi základním těžkým otázkám integrace, třeba proč eh, má EU větší potíž něco takového prosadit na úrovni EU a podobně. Tak nevím, jestli to je taková typická otázka vnímání diskriminace. Takže to je jaká, jaká, jaké vnímání diskriminace? prostě buď diskriminace nebo nepřímá diskriminace, ale, eh, v, ale pocitovaná diskriminace, to se říká, když se o diskriminaci nechce mluvit. A, takže to by ukazovalo, že se trošku bojíte říci něco děsivého, ale ten důvod, proč je třeba lidi integrovat, je to, že jsou jiní. To je, proto je tam potřeba integrace. Proč jsou jiní? A nevím, jestli není propast mezi velkými organizacemi, které nahlížejí na ty problémy pouze demograficky a ekonomicky a tím, co se děje v západních zemích, a možná, kdyby ta propast byla menší, tak bychom možná mohli některé nedostatky a problémy, které jsou jaksi naprosto v, jaksi inherentní, tomu eh, by se třeba více řešit. Já se omlouvám, jestli moje otázka je kontroverzní, ale prostě napadlo mě to, když jsem tady četl o vnímané, o, o pocitované diskriminaci. Všim, všimli jste si toho? Ono je to, jak to je, ale já vám odpovím, já vám to vysvětlím. Nejdříve tady máme zemi původu. Podíváte-li se na tuto publikaci a také další do publikace, pak se tady zabýváme zemí původu. Vy jste zmínil Indii a Čínu a také vidíme, že proudy migrantů přicházejí z různých zemí. To znamená, že tito lidé jsou schopni se eh, integrovat do trhu práce pan Becker hovořil o velice důležité věci a já tady také chci zmínit roli společnosti a zaměstnavatelů. My tak také jsme udělali hodně práce spolu se zaměstnavateli a také jsme s nimi řešili, jaké jim problému tito zaměstnavatelé čelí při zaměstnávání migranty pro například eh, eh, Německu se tyto problémy také řeší. A také eh, bych se chtěl zmínit o tom, pocitu, který eh, mohou mít lidé v evropských zemích. Proč jsem o tom hovořil? Proč jsem hovořil o pocitované diskriminaci? Protože charakter eh, údajů je takový, že se jich ptáme, jestli mají, jestli pocitují diskriminaci, jestliže se ucházejí o práci. Takže jestli například zaměstnavatele dávají přednost místním obyvatelům. My v současné době provádíme pilotní projekt eh, eh, týkající se statistických údajů o zaměstnávání. Jestliže děláte, eh, jestliže je tady uchazeč, v podstatě jde, se uchází o zaměstnání na blind, tak potom rozlišujeme, kdo by byl přijat. A já jsem také byl eh, členem eh, výboru pro zaměstnanost a já také vím, že eh, členské země nemají žádnou legislativu týkající se diskriminace, takže žádná data tady neexistují. Takže to, co vy tady říkáte, to je testování na blind. A to je to, že v podstatě zašlete formulář, kde je anglické jméno nebo muslimské jméno a jestliže mají, že dokonce, když lidé mají stejnou nebo lepší, eh, lepší vzdělání, potom nedostanou odpověď. Takže, ale to je velice těžké takto posuzovat. Takže já chci říci, že když hovoříme o diskriminaci, tak vlastně pro ně nemáme žádnou legislativu. A když tady hovoříme například o tom, že když přicházejí uprchlíci do Rakouska nebo do Německa, tak vlastně ten hlavní indikátor je jejich odlišnost, vypadají jinak a tak dále. Ale my nyní si musíme uvědomit, jaké velké problémy máme s integrací a my nemáme zatím nástroje, jak to měřit a řešit a lidé se špatnou vůlí, tedy populisté a tak dále, dělají velký pokrok. A oni také eh, navrhují své, svá vlastní řešení a to je ta naléhavá věc, kterou musíme řešit. Takže já navrhuji OECD, abyste se zabývali nadále údaje, například v oblasti nezaměstnanosti, tam jste velice dobří, ale ptát se na to, co kdo vnímá a nevnímá, to je opravdu složitá záležitost. Děkuji vám za toto vyjasnění. Myslím si, že tady máme problém, když se zabýváme s migrací obecně. My máme důkazy, dat, data na to, abychom informovali veřejnost i politiky. Ale my nemáme ukazatele o etnik akcích a tak dále, ale když dáte dohromady různé ukazatele, například úroveň dovedností země původu a tak dále, pak tady vidíte, že e, jsou zde různé mzdové úrovně a také různá účast na trhu práce. A takže já si stále myslím, že údaje, které máme, nám ukazují, které země jsou eh, lepší například v integraci, a nebo které regiony jsou lepší v regionu. A my máme také síť komunikátorů, to jsou vysocí úředníci na různých ministerstvech, kteří se setkávají a diskutují o tom, jak můžeme lépe lépe vyjadřovat naše politiky, jakých výsledků dosahují naše politiky. A jak řešíme otázku integrace migrantů. Já musím říci, že jsem trošku frustrován. My, jsme, my zpracováváme mnoho dat, ale potom eh, debata v jednotlivých zemích se ubírá jiným směrem. A my opravdu musíme při nás eh, přinést čísla, ale musíme chápat také přístup a pocity lidí. A potom je tady také eurobarometr, tak abychom věděli o co, čím se lidé znepokojují. A Jano, komise začala také eh, pokutovat členské státy za to, že neprováděly určité politiky, ale nyní máme situaci, že víme, co se odehrává v Evropě v oblasti integrace. A mm, některé země jsou v této oblasti lepší, některé horší, ale jsme opravdu teprve celá situace a celý ten rozbor je teprve v plenkách a musíme na tom dále pracovat. A pan Nať tady zatím není. To je poslední bod na programu, který máme probírat, ale zatím se k tomuto stávajícímu bodu zatím nechce nikdo vyjádřit, takže já bych chtěl poděkovat účetnímu dvoru za předložený dokument. O opravdu váš dokument byl velice zásadní a zajímavý. Já vám bych chtěl všem poděkovat za dnešní prezentace a také děkuji panu Skarpetovi, že e, e, akceptoval mé e, otázky. Thank you. Thank you very much. Thank you very much. Thank you, Matthias. Colleague, sorry, I know this is testing everyone's patience today, but our... S dalším bodem začneme asi za pět až deset minut. My jsme požádali pana Nadě, aby přišel včas, tak abychom mohli včas skončit, ale pan Nadě je teprve na cestě. Udělali jsme vše, co bylo v našich silách.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 Mr. Nudge is on his way, just giving you a... Uh, Pan už jde, jenom aktuální informace. Bude tady za chvilinku. Eh, sorry, colleagues, let, let's get started. Tak, kolegové, začneme. To je poslední bod eh, na odpoledním programu. Děkuji všem za trpělivost. A jedná se o návrh doporučení postup souhlasu, protokol o změně umluvy Rady Evropy o ochraně osob se zřetelem na automatizované zpracování osobních dat. Spravodajem je Josef Nať. Tento nástroj má modernizovat eh, úmluvu 108 Rady Evropy. Jednalo o tom EU v poslední čtyři roky. Rada je připravena, nebo připravila návrh rozhodnutí, jimž členské státy budou mít oprávnění ratifikovat tuto úmluvu. Takže zpravodaj má slovo. Děkuji, že jste přišel takto dříve. Děkuji, vážení kolegové. Já jsem tedy zpravodajem a chtěl bych doporučit, abychom udělali souhlas Evropského parlamentu radě, pokud jde o eh, oprávnění členským státům, aby ratifikovali umluvu 108 Rady Evropy. Umluvu 108 plus. Myslím, že to je v souladu se současným modelem eh, ochrany údajů v EU. Pozměňující protokol byl připravován paralelně s reformou balíčku eh, o ochraně údajů v Evropě, tak aby se zajistila konzistence mezi oběma nástroji. Odráží to eh, legislativní rámec EU, jako je GDPR. Umluva 108 sehrává klíčovou úlohu v šíření evropského modelu ochrany údajů je to často vnímáno jako zdroj inspirace zeměmi, které zvažují, že by přijali nové právní předpisy v oblasti ochrany soukromí, anebo že by harmonizovali tyto právní předpisy s mezinárodními standardy. Vyšší úroveň ochrany usnadní výměnu osobních údajů na základě pojistek. Zvýšení standardů v oblasti eh, ochrany údajů usnadní tok dat Evropské unii. Eh, ten protokol o změně zavádí možnost pro Unii a další mezinárodní organizace stát se smluvní stranou úmluvy 108. Lhůta pro předkládání pozměňovacích návrhů je 20. ledna. Děkuji. Děkuji mnohokrát, Josefe. Máme tady někoho z komise? Pan Franc a tady trpělivě čeká. Vy jste stínový zpravodaj za zelené. Prosím. Děkuji vám, milé kolegyně, milí kolegové. Toto je skutečný příklad toho, jak dobrá evropská legislativa působí po celém světě, neboť úmluva 108 existuje již od roku 1980 a také inspirovala směrnici o ochraně dat z roku 1995. A nyní se to otočilo. EU e, s velkým angažmá mého bývalého kolegy pana Albrechta také schválila základní nařízení o ochraně dat, které se používá od minulého roku. Novelovaná úmluva Rady Evropy je také eh, inspirována tímto vzorem tím, že se této úmluvy účastní tak také státy mimo Evropu, proto naše nařízení o ochraně dat vysílá své signály po celé světě. A právě proto jsme pro ratifikaci této úmluvy 108. Já čekám moment, že přistoupí do konce USA. Tam, se, tam došlo k velkému pohybu od té doby, co Kalifornie schválila obšírný zákon o ochraně dat. Děkuji. Thank you very much, Mr. Děkuji vám, pane Franci. Ještě komise rychlosti. Děkuji. Ano, my také si myslíme, že to je důležitý nástroj pro EU, pro podporu našich hodnot. Úmluva je sladěna s našimi předpisy o ochraně údajů. Je tam 53 smluvních stran, takže to jde mnohem dál než EU. Jsou tam smluvní strany z, mimo, eh, z Evropy, mimo EU. Pak tam také jsou smluvní strany z Afriky, z Latinské Ameriky. A také máme pozorovatele z Ázie, takže doufáme, že to bude i první smluvní strana z Ázie. My jako komise propagujeme tento nástroj v rámci globální strategie na podporu modelu ochrany údajů ve světě. Možná jste zaznamenali, že v našem sdělení z ledna 2017 Je to součástí naší strategie. Možná jste také zaznamenali, že v našem návrhu rámce eh, potenciální právní úpravy ochrany soukromí v USA jsme vyzvali USA, aby se připojili k umluvě 108. Takže má to opravdu klíčový význam. USA tlačí na alternativní model, to jsou eh, vlastně takzvaná pravidla APEC, e eh, která mají ale mnohem nižší standardy ochrany, ale získávají prostor v některých částech světa a umluva 108 je nástroj, s jímž můžeme konkurovat a proto se to snažíme protlačit. Teď je velice důležité, aby ten nástroj byl ratifikován. Udělali jsme zatím jenom první krok a ke vstupu v platnost potřebujeme 38 ratifikací. Zatím bohužel není ani zajištěn podpis od všech smluvních stran, včetně našich některých členských států. Ještě deset členských států ani nepodepsalo úmluvu a to je také věc, kterou se snažíme změnit v kontaktech s členskými státy. Myslím, že tady není žádný důvod, aby členské státy nepodepsaly tento nástroj mezi prvními. A poté až bude zelená k ratifikaci, tak by mohly i členské státy rychle ratifikovat, jinak budeme čekat řadu let, než to vstoupí v platnost. A to by byla škoda, protože to dalo velkou práci do jedna tento nástroj. Thank you very much. Děkuji vám. Takže 20. ledna termín pro podání pozměňovacích návrhů. Skončili jsme brzy, takže děkuji a uvidíme se zítra ráno.